dva eh, členové politické skupiny či politických skupin, které eh, mají při nejmenším střední hranici, mohou do zítřka 4. dubna do půlnoci požádat, aby se o tomto rozhodnutí hlasovalo. Pokud nebude žádná taková žádost, pak výbory mohou jednání zahájit. Dále vás chci informovat, že ve středu